byla Francie napadena nejbrutálnějším možným způsobem. Teroristé, který eh, s nebývalou brutalitou zautočili na normální lidi, zejména na mladé muže a ženy, vytrhli je ze života a bestiálním způsobem je zavraždili. My jsme instituce, která má sídlo ve Francii a poprvé se nacházíme po těchto útocích na eh, francouzské půdě. A proto, dámy a pánové, vám chci ještě jednou poděkovat za eh, vaši solidaritu z minulého týdne a ještě jednou zdůrazňuji naší solidaritu, která patří francouzskému eh, lidu. Naše myšlenky eh, patří rodinám eh, eh, zavražděných a pozůstalým, všem zraněným, aby se brzy zotavili. To ale také samozřejmě platí pro oběti z Bamaka a oběti z jiných míst kde byli nevinní eh, lidé eh, povražděni šílenými teroristy. Dámy a pánové, žijeme v dobách obrovských výzev. Počet útoků, které bychom si zde měli připomenout, protože nemůžeme provádět hierarchii v seznamu obětí a každá oběť má stejnou hodnotu. Tato, eh, tento seznam je velmi dlouhý a proto připomenutí obětí z Paříže a z Bamaka je současně připomínkou obětí a všech nevinných eh, lidí, eh, zejména v Sýrii a v Iráku a všude jinde, všude tam, kde samozvaný islámský stát potírá nejzákladnější civilizační hodnoty, snaží se je brutálně eh, poničit. Takže každá připomínka je i vzpomínkou na oběti tohoto násilí. V tomto smyslu vzpomínáme nejenom eh, na oběti z Paříže a Bamaka, ale na všechny a prosím vás, abyste je uctili minutou ticha. Dámy a pánové, dnes dopoledne jsem měl smutnou povinnost zastoupit Evropský parlament na eh, státním aktu eh, po umrtí eh, bývalého spolkového kancléře Helmuta Schmidta v Hamburku byl to vynikající nejenom německý politik, ale evropský politik. Jak všichni víte, byl těsně eh, spjat s bývalým eh, francouzským prezidentem Valerím Žiska Destenem a byl jedním z tvůrců měno, evropského měnového systému. Jako spolkový kancléř, ale i později jako publicista přispěl obrovskou měrou eh, k porozumění a spojení národů napříč hranicemi a prohloubení demokracie. Byl šéfem eh, vlády, eh, který v době největších teroristických výzev eh, zachoval zásadu, kterou bychom si měli připomenout právě dnes a která je vyjádřena i ve větě Alberta kamiho, Camuse. Ti, kteří selžou při obhajobě svobody a demokracie, selžou ve všem. Myslím, že to by nás mělo vést i v našem eh, příštím snažení. Musíme zajistit bezpečnost našich občanů, naši vlastní, ale nikdy nesmíme připustit, aby ti, kteří nás zastrašují, eh, také eh, pošlapali naše svobody. To je, myslím, hlavním cílem a mělo by být hlavním cílem i našeho Evropského parlamentu. Dámy a pánové,